webových stránkách a budou také zveřejněny v zápisu. Ve středu podepíši tři právní akty eh, přijaté v rámci řádného legislativního eh, procesu spolu s předsedou rady. Jejich názvy budou zveřejněny v zápisu. Eh, výbor